Madame le président. Přichází paní předsedkyně. Takže prosím, usaďte se, kolegové. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous... Takže přistoupíme za chvíličku k hlasování. A začneme prvním hlasování, což je zpráva pana Stojanova. A je to hlasování, tedy jenom pro, pro proti, kdo se zdržel, schváleno. Přicházíme ke zprávě Patron Neves. Mervité hlasování hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme k další zprávě. Šajer. Rovněž dojde hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. A rovněž schváleno. Druhá zpráva pana Sajra. Opět jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Třetí zpráva pana Sajera. Opět pět hlasování hlasujeme.